Good afternoon, colleagues. I see some who are... Dobré odpoledne, kolegové. Vidím, že někteří zde nejsou, přesto však se domnívám, že bychom měli začít. Bod číslo jedna pořadu jednání je přijetí pořadu jednání. Pokud tedy nejsou žádné námitky, navrhuji, abychom jej přijali s tím pozměněným začátkem, čas už nevrátíme zpět. Tímto je tedy přijat sdělení předsedy. Tady bych rád řekl, že eh, z důvodu, že chceme ctít naše řečníky, zůstanou dveře eh, vedle pódia vždy uzavřeny v průběhu výměny názoru. Pokud tedy eh, chcete opustit tuto místnost, tak neodcházejte oknem. Máme ještě dveře i v zadní části této místnosti. Zprava i zleva jsou dva zadní východy, jim říkáme. A v souladu s pravidlem 214 jednacího řádu této sněmovny bude konečné znění rozhodnutí zasedání koordinátoru AFET, tedy už bylo uploadováno na webové stránky naší, eh, našeho výboru AFET společně se všemi přidruženými dokumenty a Rovněž to bude připojeno k zápisu dnešního zasedání. Bod číslo čtyři. Vztahy mezi EU a Kanadou, současný stav a dopad na federální volby v roce 2019. Milí kolegové, vítáme paní velvyslankyni Editu Herta, výkonnou ředitelku pro vztahy s um, americkými um, kontinenty a je zde 21. Eh, října roku 2019 se v Kanadě konaly eh, volby. Eh, liberálové pod vedením premiéra Justina Trudeau mm, získali 157 křesel a ustanovili menšinovou vládu, tedy přišli o většinu, kterou získali v roce 2015. Vztahy EU s Kanadou se zakládají na sdílených hodnotách, čehož důkazem je dlouhá historie mm, velice plodných politické, politických i hospodářských vztahů. Kanada je jedním z nejužších našich spojenců a já jsem vždy říkával, když jsem slyšel hovořit ministry a řekl jsem, kdyby Grónsko nebylo na východ Kanady a ale na západ o Kanady, tak by Kanada se mohla stát členem EU. Avšak víme, kde Grónsko je a tedy k tomu dojít nemůže. V závěrem našeho strategického partnerství a CET Rady z roku 2016 bylo, že se vztahy ještě prohloubily. Kanada je spolehlivým partnerem EU v oblasti klimatu, biodiverzity a má ale i co nabídnout v oblasti spolupráce v politice zahraniční, bezpečnostní, v umělé inteligenci a i v oblasti výzkumu. Takovéto stabilní partnerství by mělo pokračovat a já jsem přesvědčen, že Evropský parlament a i nově, zvolená, nově zvolený kanadský parlament budou pokračovat v této intenzivní a plodné spolupráci. Milá paní velvyslankyně, dávám vám slovo, abyste nám řekla, co plánujete v oblasti aktivit v nejbližších měsících ve vztazích mezi EU a Kanadou. Paní Hrtá, Vážení členové výboru AFET, děkuji pane předsedo. Jsem nesmírně ráda, že zde mohu promluvit a že se mohu s vámi podělit o pár postřehů a i dát vám zprávu o tom, jak se vztahy s Kanadou utvářejí. Jak jste už předeslal, pane předsedo, byli jsme svědky voleb. V praxi se situace až tak nezměnila. Sice částečně ano, ale nějak významně. Ta druhá vláda, Justina Trudeau, si podržela 75 eh, všech ministrů. Nečekáme tedy, že by se po politické stránce až tolik změnilo. Program vlády, ten jsme už zkoumali a co se o něm dá říci? Je poměrně podobný i programu Nové Evropské komise. To tedy jsou vše klady tohoto kvalitního vztahu, mm, vývoje našich vztahů s Kanadou. Rovněž jste, pane předsedo, zcela správně poznamenal, že pan premiér Trudeau bude vládnout menšinově a musí spoléhat na podporu stran, které přislíbily, že s ním budou spolupracovat. My přirozeně tady zaznamenáváme, že země po volbách ukázala určité rozpolcení, určitou fragmentaci, máme venkov proti městu, máme východ proti západu, vláda se bude muset snažit i parlament. Bude to velká výzva zemi opět sjednotit. To v podstatě ale odráží i mm, ta, tu roztříštěnost názorovou i postojovou v ostatních částech světa a i premiér bude muset snažit se prosazovat nikoli pouze svůj program, ale i program stran, které ho přislíbili podpořit. Před několika týdny přednesl premiér to, čemu se říká trůní proslov, ten inaugurační proslov, tam vyjmenoval své e, priority, bylo to 21. ledna a nyní už tedy víme, oč jde. Jednak boj s klimatickými změnami, to je hlavní těžiště politického úsilí pro Evropu, ale i pro Kanadu a klimatická neutralita do roku 2050. I další záležitost, důrazně vláda totiž chce přes eh, snahy o klimatickou neutralitu, eh, aby země hospodářsky rostla, aby se nic neprodražovalo, zejména energeticky, chce prosazovat eh, čisté podnikání a i klimatickou neutralitu budov. Druhá velká priorita spočívá v přemustění regionálních rozdílů vy všichni dobře znáte paní ministrní Kristia Freelandovou. Ona je nyní ministrní pro mezivládní záležitosti. Ona bude tím klíčem, tou důvěryhodnou osobou, která má před sebou důležitý úkol snažit se navodit spolupráci, a to tvůrčí spolupráci, se všemi provinciemi i územními. Víme, známe paní ministrini, jsme pod velkým dojmem jejich vlohů a víme, jak si zdárně počínala v oblasti vyjednávání CETY, tedy držíme jí palce, věříme, že uspěje. Další velkou prioritou pro Trudovou vládu jsou přislíbené snížené daně. Toto snižování daní se bude týkat určitých skupin osob, nikoli těch nejbohatších a jde o takzvaný národní program Pharmacare. Tam jde o systém jakési, jakéhosi zajišťování léku na lékařský předpis, protože Medicare ten pokrývá pouze lékařskou péči a e, pan premiér chce, aby se to týkalo i léku na předpis. Další záležitost. E, smíření s původním obyvatelstvem. Tam vláda oznámila, že se bude snažit e, stoprocentně provést deklaraci OSN o právech původních obyvatel a to už v prvním roce svého mandátu, takže velice žádostivá záležitost. Další priority Trudovy vlády vyjmenuji rychle. Omezení plastových eh, odpadů, čímž se zabýváme i my. Další záležitost věc, um, úprava, právní úprava držení zbraní a rovněž eh, pokrok v oblasti um, něčeho, co se týká um, nafty, eh, Trans Mountain Pipeline a co je velice kontroverzní. Eh, pak eh, zahraniční politika ratifikace dohody s USA, té takzvané nafty, to je Kanada, USA a Mexiko. A dále velice mm, problematická záležitost či obtížná chtěli by mít místo na, v Radě bezpečnosti OSN, už eh, se snaží, už zahájí kampaň. Kanada znovu potvrdí na svůj závazek eh, v rámci členství v NATO, eh, těch mírových sborů, rádi by pomáhali v oblasti vývoje, mm, rozvojových zemí, zejména v oblasti vzdělávání a genderové rovnosti. No a závěrem něco, na čem Evropě velice záleží, hovoří se o tom, že se chtějí mm, zabývat vyjednáváním férového digitálního prostoru, etických eh, pravidel pro umělou inteligenci. Určitě, když si to poslechnete, tak tam slyšíte tu rezonanci s tím, s čím přichází Evropská komise. My, co by EU, si velice dobře uvědomujeme, eh, jak vše popsala Ursula von der Leyenová ve Štrasburku v listopadu, popsala ty cesty, hm, kterými chceme jít, tu cestu, kterou si chceme zvolit. Totiž cestu, v níž není místo pro konfrontaci či extrémní nacionalismus. To jsou pro nás výzvy, je třeba skutečně se vložit a soustředit na dobré vztahy s přáteli. O Kanadě můžeme upřímně říci, že se jedná o zemi přátelskou a zároveň velice významného partnera. Jaké máme další záměry? Už jsme hovořili o SPA i o CETě, tedy jde o nyní fázi ratifikace a o tu záběhovou, záběhové provádění. Přáli bychom si, aby letos se konalo, konal ministerský summit, ale i schůzka lídru. Možná takový summit s Kanadou. Uvidíme, jak se bude naše společné úsilí vyvíjet a jak se snad podaří koncem tohoto roku dospět eh, k tomuto typu zasedání. Obecně se dá říct, že v nedávných letech se situace vyvíjí velice pozitivně. Už samotná CETA je něco, co můžeme slavit, protože už se nám bilaterální obchod zvýšil o 10,5 za posledních několik let a o 15 se zvýšil vývoz z EU do Kanady a o 7% vývoz zemědělských produktů a to je pouze pár mm, příkladů jak se to zdárně vyvíjí. Na, za několik týdnů budeme slavit eh, výbor pro společnou spolupráci. Ten se zabývá vyhodnocováním dvoustranných vztahů a uvidíme, zda se můžeme zabývat organizováním dvoustranné schůzky na vysoké úrovni ještě letos. Dále, budeme se snažit prosazovat lidská práva a zkusíme se společně zabývat lidskými právy, společně s Kamaďany, včetně genderové rovnosti, právního státu, účinný multilateralismus si chceme vzít pod lupu a chceme společně s Kanaďany spolupracovat na boji s klimatickými změnami. To rozhodně bude prioritou pro obě strany. Dále se budeme zabývat možností prosazovat čisté technologie. A doufejme, že se díky tomu a díky uskladňování uhlíku dostaneme i nad ty cíle, které jsou základem. Ehm, tedy obě strany rovněž deklarují podporu pro umělou inteligenci, digitalizaci, a zkusíme navodit užší spolupráci v oblasti etického využívání stávajících a rodících se digitálních nástrojů a dat. Důležitou záležitostí je i obrana snažíme se posílit spolupráci eh, v našich eh, solidních eh, mm, jakýchsi základech boje s hrozbami, prosazování míru, stability a Kanaďané přispaví, přispívají i e, v těch unijních krizových myšcích. Například Kanada se účastní v Ukrajině těch krizových misí a rovněž e, ve Španělsku, v Mali a v Iráku. Kanada není pouze eh, dobrým spojencem v rámci NATO. Před několika dny jsme byli svědky velice kvalitního dialogu o bezpečnosti a obraně, kde jsme si dokázali hm, přímo začít vyjmenovávat ještě užší spolupráci a ještě další možnosti spolupráce. Tady budu parafrázovat, eh, pane předsedo, co jste sám řekl a co jsme už slyšeli i od pana profesora Timothy Garton Esche. V listopadu roku 2018 eh, ve své přednášce řekl, že identita a hranice Evropy musí být jasně definovány, ale zároveň pokud je Evropa skutečnou komunitou eh, myšlenek a hodnot, tak eh, kdokoliv je sdílí, tak v podstatě je takovým duševním členem EU. Tím toto uzavřu. Děkuji. Thank you very much. Eh, Děkujeme. Co je to Kanaděn? To je neozbrojený severoameričan, ale ten, který je zároveň zdravotně pojištěn. Takže to je taková charakteristika, kterou já jsem slyšela rovněž něco pozitivního. Milí kolegové, kolegyně, kolega Pizápia je první, kdo se přihlásil o slovo. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedající. Děkujeme rovněž za vaši prezentaci. Já si myslím, že je to velice pozitivní a těšíme se do budoucna na další spolupráci. Mám několik otázek. Ty priority, ano, tam to je velice pozitivní, to jsou podobné priority, které má i Evropská unie. Jaká je v současné době reakce? Nebo co tak slýcháte ohledně Iránu po sestřelení Eh, letadla před několika týdny? A druhá otázka. Zmínila jste se o velice důležitém vztahu mezi EU a kanadskou vládou. A co na to opozice? Máme zde dohody mezi EU a Kanadou, ovšem co si o těchto dohodách myslí kanadská opozice? nebo se zaměřují spíše na negativní aspekty a ne ty pozitivní. Například dohoda o strategickém partnerství a dohoda CETA. Děkuji. Děkujeme. Jula má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji paní velvyslankyni za velice komplexní informace. Vy jste se zmínila o navýšení obchodu mezi EU a Kanadou. To je dobrý signál, myslím si, rovněž pro členské státy. Mě by zajímalo, například, byste se zmínila i o zemědělství a které další sektory, kde došlo k tomu nárůstu? Mohla byste se o tom zmínit, pokud nemáte čísla k dispozici, tak můžete odpovědět písemně. A dále oblast arktická. Já si myslím, že Eh, Kanada mm, přišla s takovým silným postojem vůči agresivnímu postoji Ruska v tomto regionu um, arktickém. Já nevím, zda se buď diplomatický kruzí nebo ve veřejnosti toto téma probírá v Kanadě. A dále je to s, um, té, co paní Weng byla začena, jaké jsou vztahy mezi Čínou a Kanadou od tohoto začení ke kterému došlo před 13 měsíci, zda víte něco o této situaci, jakým způsobem budou postupovat především s ohledem na vztahy se Spojenými státy a potom jsou to požadavky na straně Číny. Víme, že na západní eh, v západní části Pacifiku je tam no, samozřejmě rozsáhlá populace čínská, čeli i s tímto ohledem. A potom je to východní Evropa, například eh, Ukrajina, tam má Kanada velkou diasporu. Takže to nás rovněž zajímá. Jaké konkrétní aktivity plánují na straně Ukrajiny nebo v jiných zemích v rámci východního partnerství. Děkujeme, pan kolega Moreno Sanchez. Sedím zde. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, paní eh, velvyslankyně. Eh, dnes nevystupuji jako poslanec, ale eh, ani jako člen tohoto výboru vystupuji jako stálý eh, zpravodaj pro CETu v tomto parlamentu a také jako místo předseda delegace eh, vztahy EU-Kanada. Vy, pane předsedo, vy jste řekl, Kanada je pravděpodobně nejevropštější zemí mimo EU a máme mnoho společných hodnot, máme mnoho podobných problémů a já si myslím, že tato dohoda CETA je mnohem více a řekla to paní velvyslankyně, je to více než obchodní dohoda. Vy jste hovořila o migraci, hovořila jste o klimatické změně, rovnost pohlaví a zde musíme pracovat. Vy jste řekla, že si nemyslíte, že dojde k nějakým velkým změnám ze strany Kanady, že ta vláda je víceméně stejná, tak já musím říci, že zde v tomto parlamentu uděláme všechno pro to, aby ani zde nebyly změny. A chci se zeptat na to, jak se díváte na proces ratifikace. Víme, že některé eh, země se poněkud zdráhají k této ratifikaci a co můžeme udělat, protože někdy existuje dezinformace. Jaké informace můžeme poskytnout, protože konec konců parlamenty jsou svrchované a jsou ty, které hlas, který, kteří hlasují, ale ne vždy máme veškeré informace a pokud můžeme v něčem pomoci, tak to uděláme. Thank you very much. Děkujeme, říká pan předseda. Možná já bych rovněž položil otázku. Asi 40 obchodu s Kanadou eh, bylo s Velkou Británií. Nyní Velká Británie již není členem, byla to vlastně taková brána do Evropy pro Commonwealth, Spojené státy, myslím teda tím Spojené království. A proto se chci zeptat, zda očekáváme, nebo zda jsme už zaznamenali nějaký možná přesun, pokud jde o sídla společnosti směrem do Unie, nebo jak to očekávají. Mm, možná budou čekat na naši dohodu mezi EU a Británií v tomto ohledu, obchodní dohodu. Ještě někdo z kolegů by se rád přihlásil. Není tomu tak, takže vám dávám slovo. Děkuji. Možná začnu od konce CETA, ratifikační proces, obchod, jakým způsobem to bude vypadat nyní. Ráda bych zopakovala, že jde o přechodné období, protože s Velkou Británií nás čeká ještě rok práce, takže po celý tento rok by se nemělo nic měnit. Záleží potom na Velké Británii, budou-li mít zájem a my víme, že ten zájem tam je aby si vyjednali obchodní dohodu s Kanadou. My v současné době pouze hodnotíme tuto situaci, díváme se na statistiky, co to pro nás znamená. A nejde pouze o Kanadu, jde o obecný trend, nejenom co to udělá s obchodem, jak bude vypadat naše rozvojová pomoc bez Velké Británie. Vy to víte líp než kdokoliv jiný mnoho hodin jsme ve Evropském parlamentu již jednali o této záležitosti. IDRS, který, tento úřad, který je zodpovědný za naše vztahy s Kanadou, se musí zabývat tím, jak dojde k určité reorientaci v našich postupech. Velká Británie byla v té první linii kontaktu s kanadskou vládou a já mm, jsem zaznamenala to, že i v těch oblastech našich odpovědností oni už začínají podepisovat dohody se třetími zeměmi. Já zatím ta čísla nemám k dispozici, to určitě kolegové z DG Trade a EAS by mohli, EAS by mohli poskytnout. Ovšem to, co my můžeme udělat, um, naši kolegové, je napomáhat kolegům z DG Trade a vysvětlovat, proč dohoda SPA, proč CETA jsou užitečné dohody, kontaktovat členské státy, vést informační kampaň. To, co nám SPA dohoda a CETA přinesly a v tom plus minus roce a půl, bylo hrozně zajímavé vidět, jaký obrovský zájem byl na druhé straně oceánu zaangažovaně se podílet na různých tématech, mm, různých eh, akcích. Ten zájem o Evropu zrůstá. Máme zde bilaterální pracovní skupiny. V současné době asi 27 a tento počet pořád roste, protože naši odborníci chtějí spolupracovat, vidí tam ohromné příležitosti, možnosti tohoto rozsáhlého vztahu. Je to neuvěřitelné. Nejenom, že zde máme tolik pracovních skupin, ale že se opravdu setkávají, vyměňují si zkušenosti a ne, jak tomu někdy bývá v některých zemích, že ty skupiny se vlastně nikdy nesetkají vy chcete, aby na ministerské úrovni došlo k nějakému kontaktu a tam ale zájem často není a toto je obrácený vztah, oni opravdu nás vyhledávají. A u CETY budeme spolupracovat s členskými státy, podíváme se na to, co by pomohlo v tom ratifikačním procesu a kanadské ambasády v našich členských státech eh, rovněž velice aktivně postupuje Ukrajina. Diaspora. Je tam veliká. My víme, že první trudová vláda pomáhala na Ukrajině s reformami. Snažili se pomáhat při aplikaci legislativy, mm, pokud jde o mm, boj proti obohacování, korupci a tak dále. A to, co dělají oni, tak my se snažíme monitorovat, koordinovat eh, na Ukrajině to, co eh, dělají za kanadskou stranu i za evropskou stranu. Snažíme se o určité synergie, aby jsme to posilovali, to úsilí a multiplikovali. A nyní ta arktická oblast, eh, celý tento polární prostor, SVČ má speciálního velvyslance, který se vyslance, který se zabývá touto problematikou. My, Evropská unie, nejsme součástí Arktické rady, to ne, pouze některé členské státy, ale naše politiky jsou koordinovány s Kanadou v tomto ohledu. Probíhají pravidelné schůzky s Kanadou, abychom mohli srovnávat tyto politiky stanovit si priority pro arktickou oblast a pozorujeme to, co dělá kanadská strana, naše členské státy, jaké jsou jejich priority kanadské strany. Samozřejmě, že jejich priority jsou logicky trochu odlišné od našich priorit, to tak bývá. To, co dělá Rusko v této oblasti, to my víme. My pozorujeme velice bedlivě tuto situaci. Je to prostor, ve kterém musíme spolupracovat všichni, všechny subjekty. Možná nyní ještě trochu k té zahraniční politice Čína. Čína, Ukrajina, to jsou dvě velké priority, ve kterých jsme koordinovali naše aktivity v posledních letech. Kanadská strana byla spokojená s naší reakcí, s naší podporou, kterou jsme jim poskytli. Především eh, ohledně začení jejich eh, občana v eh, Číně. Myslím, že naše diplomatické úsilí se nám snad opravdu zúročí a tato osoba se vrátí domů. Je to samozřejmě nesmírně obtížná bilaterální záležitost, ale kdekoliv můžeme, tak se snažíme pomoci, protože jde i o lidská práva a práva těchto osob, která musí být respektována. Podpora CETY ze strany kanadské opozice nepochybně. Na počátku byla určitá kritika, ale nyní na základě nových dat, které máme k dispozici, mohu říci, že i opozice, a nejenom opozice v Kanadě, ale i opozice zde v Evropě proti dohodě CETA, chápe, že dohoda CETA je nesmírně kvalitní a že ta pozitiva a to, co přináší Evropě i Kanadě, je nesmírně pozitivní a my už nyní nezaznamenáváme v posledním období takovou silnou kritiku. Především proto, že přinášíme kvalitní argumenty a příklady do této debaty. A dále nedávná situace s Iránem Stanovisko Evropské unie znáte a jistě víte, že toto stanovisko je založeno na rezoluci Rady bezpečnosti. Kanada, která si přeje stát se členem Rady bezpečnosti, samozřejmě podporuje naše stanovisko. Jistě tam můžou být trošku odchylky, co více bychom ještě mohli udělat ve vztahu s Iránem. Tam je ta škála široká ne vždycky eh, to musí mm, znít stejně s jejich jižním sousedem, ale s Evropskou unii bych řekla, že ten postoj je pozitivní je podobný. Děkuji. Máme zde ještě nějaké otázky, ptám se pan předsedající. Není-li tomu tak, tak bych vám rád poděkoval za to, že jste mezi nás přešla. Tím jsme ukončili toto téma jsem velice rád. Kdykoliv budete mít příležitost, budeme rádi za aktuální informace ohledně Kanady. Samozřejmě a pro mě to bude vždycky potěšením. Děkujeme a nashledanou. Minute break. Uh... Kolegové, máme osmiminutovou přestávku. Pan komisař Oliver Varhely eh, má přijít v 16.15 a bude to za zavřenými dveřmi. Takže eh, Eh, všichni ti eh, milí mladí lidé, kteří sedí v zadních řadách a nemají eh, formální funkci, tak vás laskavě žádám, abyste opustili místnost.